Buongiorno, possiamo... Dobrý den, můžeme začít. Začneme prvním bodem na pořadu jednání. Dnešního dne je to jedenáctý bod, který se týká ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volný pohyb těchto údajů. Kolega Kelly, který je zpravodajem, tady není a zastoupí ho kolega Enchu, Enju. Já jsem našla papír, který mi říkal, že tady nejste. Takže jsem opravdu velmi ráda, že kolega Kelly tady je a hned mu tímto dávám slovo. Prosím. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající. Já jsem sice hrál fotbal včera, ale přežil jsem to, takže jsem díky bohu skutečně tady. Eh, toto všeobecné nařízení o ochraně osobních údajů je snad jedním z nejdůležitějších návrhů, který bude parlamentu předložen v stávajícím mandátu. V podstatě se tím vracíme k původnímu návrhu z roku 1995, Samozřejmě od té doby, od roku 95 se toho mnoho změnilo a proto je potřeba aktualizovat návrhy na ochranu osobních údajů. Jsou zde dva e, souběžné dokumenty, jednak samozřejmě tady to nařízení všeobecné ochraně osobních dat a pak je tu směrnice, se kterou se vlastně nebudeme ani tolik e, zaobírat, e, která se týká zpracování osobních údajů příslušnými úřady, pokud jde například o stíhání trestných činů a tak dále. Co nás zajímá, je to nařízení. Je důležité, aby toto nařízení nařízením zůstalo, protože eh, za poslední eh, roky narůstá objem využívání osobních údajů jednotlivci tím, že sledují své vlastní zájmy, například v oblasti sociálních médií a tak dále. A samozřejmě pak také v souvislosti s hospodářstvím a růstem biznisu, eh, různé služby online, offline, zejména tedy ty online, osobní data také využívají. Takže je zde zásadní potřeba vybudovat důvěru v online prostředí, což je klíčem pro hospodářský rozvoj a e, to je právě ta oblast, e, kde vstupuje do hry tento výbor. Pakliže nemáme důvěru, tak lidé online nebudou nakupovat, nebudou užívat služby a další služby a nové technologie se nebudou rozvíjet. Takže toto je pro nás opravdu velice důležité. Samozřejmě osobní data a jejich ochrana je součástí Lisabonské smlouvy, je to zásadní součást eh, charty základních eh, práv. Máme před sebou velký úkol. Celkovým cílem je snažit se toto dokončit do konce stávajícího mandátu, což znamená, že nemáme tak úplně hodně času vzhledem k tomu, jak rozsáhlé a, a obsáhlé toto téma je. Nicméně já a e, společně ostatní stínoví zpravodajové e, jsme připraveni udělat vše, co je v našich silách, aby to, abychom to stihli. Je tu důležitý požadavek zjednodušit pravidla, stimulovat inovace a eliminovat zbytečnou administrativu a vytvořit prostředí, kde eh, firmy i jednotlivci budou moci prospívat. A v této oblasti zkrátka buď budeme úspěšní, anebo úspěšní nebudeme. Pakliže dokážeme, aby se rozvíjely nové firmy a aby se posilovaly firmy už existující. Bude to e, znamenat prospěch evropské ekonomiky a v opačném případě bude evropské hospodářství trpět a to si nemůžeme dovolit. Právě proto je důležité mít i dobré nařízení a rámec pro ochranu osobních údajů, který bude stimulovat růst a kreativitu. Jako navrhovatel stanoviska pro ITRE Eh, je mým úkolem zachovat eh, důležitou rovnováhu mezi základními právy na straně jedné a mezi vytvořením rovného přístupu na trh pro malé a středně velké podniky, pro velké podniky a vůbec pro průmysl na straně druhé. Eh, v této první rozpravě na této úrovni bych schrnul, co jsem zatím udělal a jaké máme úkoly do příště. Já už jsem podnikl asi 52 schůzek se zúčastněnými stranami, z čehož vidíte, jaký je zájem ze strany veřejnosti a zejména ze strany biznisu na tom, co zde teď děláme. A mnoho schůzí nás ještě čeká. Rovněž jsem se zúčastnil zasedání se stínovými zpravodaj z hlavního výboru o technických podrobnostech, což bylo velice užitečné a otevřené jednání a rovněž proběhly předběžné rozhovory s radou. Pokud jde o text jako takový, e, jsou zde určité jasné oblasti, kde by výbor ITRE měl hrát důležitou, skoro až hlavní roli. Je zde jednak průřezové téma malých a středně velkých podniků. ITRE je výbor, který má za úkol řešit všechny otázky pro malé a středně velké podniky zde v parlamentu, což znamená, že tento výbor bude muset zajistit, aby nebyly malé a středně velké podniky ohroženy e, nezáměrnými dopady tohoto nařízení. Eh, bude potřeba podpořit tyto firmy a chránit její zájmy. A čím více tímto tématem zabývám, eh, tím víc eh, mám občas obavu o to, jak se tato situace bude vyvíjet. Je potřeba si tyto problémy jasně pojmenovat a reagovat na ně. Další průřezové téma se týká informačních technologií a moderní společnosti. ITRE, náš výbor, má konkrétní odpovědnost pokud jde například o články 8 a 90, článek 30 se rovněž týká informační společnosti, což je také relevantní pro výbor ITRE, tam hovoříme o bezpečnosti zpracování dat. Článek 83 hovoří o historickém výzkumu a vědecké politice, hovoříme o eh, oblastech kompetencí pro ITRE, přičemž ITRE má výlučné kompetence pro průmyslové eh, záležitosti, co je článek 22, eh, což je například homologace a další článek 28, dokumentace, článek 33, eh, studie dopadu, kapitola 3, část 4, projekty a jejich profilování, například eh, eh, veřejní ochránci dat a audity v kapitole 4, to je také něco samozřejmě, kde by některé firmy, kde by mnohé firmy chtěly vidět změny. Část 4, i toto je všechno to, kde musí ITRE působit. Vy, paní předsedkyně, jste už napsala eh, předsednictví výboru Libe podle článku 50 na zahájení spolupráce na této věci, eh, což je téma, které se bude brzy řešit. Ať už budeme spolupracovat s kýmkoliv, já jsem připraven eh, pracovat co nejtvrději, co nejkomplexněji, setkávat se s co nejvíce zúčastněnými stranami tak, abychom na konci celého procesu mohli přijímat informovaná rozhodnutí, abychom vypracovali dobré nařízení, které bude chránit jednotlivce, ale zároveň umožní firmám růst, zejména z hlediska inovace v oblasti nových technologií, které se musí vyvíjet čím dál rychleji v dnešní moderní době. Jsem přesvědčen, že kyperské předsednictví v této věci hodně pokročí. Já už jsem s nimi hovořil a oni se velmi těší na práci na tomto tématu a na to, že budou moci sehrát důležitou roli v něm. A doufám tedy, že se nám podaří toto téma rychle vyřídit. Tím, že zajistíme zjednodušený přístup a tím, že zajistíme spolupráci mezi jednotlivými zúčastněnými složkami, se nám snad podaří dosáhnout rychlého úspěchu. Já jsem připraven se proto zasadit. Eh, dovolte mi říct ještě jednu věc, paní předsedkyně. Ta se týká eh, studie dopadu, kterou provedla komise. Je to studie komplexní a je vidět, že do ní bylo investováno mnoho snahy. Ovšem jsou zde některé věci, které jsou jaksi neadekvátní, řeknuli to kulantně. Dovolte mi zdůraznit jednu nebo dvě z nich. Jednak se to týká nákladů. Oni hovoří o několika procentních bodech eh, celkové, celkových nákladů rozvoje a hovoří o tom, že se nejedná o administrativní zátěž, ovšem několik procentních bodů může být stejně stále velmi velká částka. Že ano, paní předsedkyně? Takže e, my jsme přesvědčeni, že se bude jednat o velmi velkou administrativní zátěž. Pak jiná oblast tam hovoří o pracovních místech a opět ani zde není úplně jasné, co myslejí. Oni hovoří o nějakých Eh, DPO, o předpokladech, eh, pak se hovoří o nějakých 50% a pak o nějakých 42%, co vůbec není jasné, co se tím myslí. A potom hovoří o vyloučení finančního sektoru. Vzhledem k tomu všemu, co se dělo v Evropě v posledních čtyřech až pěti letech, kdy v podstatě finanční sektor je ten sektor, který se považuje za zodpovědný za to, co se stalo, tak cokoliv, co vylučuje finanční sektor, je něco, co musíme velice pečlivě zvážit. Hovoří se o e, různých porušováních ochrany osobních dat v sektoru telekomunikací, tam je to nějakých 3 až 4 tisíce případů a tak dále, ale opět ani to není jasné, takže je potřeba podívat se na studii dopadu komise, je potřeba, aby služby parlamentu také pro, provedly studii dopadu, což eh, oni udělat chtějí a chtějí to udělat rychle, díky čemuž bychom získali lepší povědomí o tom, co se pravděpodobně v budoucnosti stane. Takže já bych doporučil, abychom eh, tento návrh odsouhlasili na naší schůzi. Děkuji vám za slovo. Grazie. Děkuji za tento úvod. A než dám slovo kolegům, kteří požádali o slovo, tak bych vás chtěla informovat o tom článku 50. Víte, že jsme výbor Libe požádali o to, aby se mohl uplatnit článek 50. Výbor Libe odpověděl záporně s tím, že nám navrhl použít článek 49. I tedy s rozšířenou interpretací, ale tedy použít článek 49. Jako vždy v těchto případech byla informována konference předsedů a předseda na posledním zasedání nám jako poslední údaj řekl, že dodnes, do dnešního dne se musíme dohodnout. A já jsem včera večer hovořila s našimi koordinátory a na schůzi koordinátoru vznikla taková vyvážená situace půl na půl. Někteří, nebo zhruba tedy ta jedna polovina dále trvala na článku 50. A druhá polovina zase říkala, že v této otázce bychom mohli přistoupit na návrh Libe. S uplatňováním těchto článků jsou pořád nějaké problémy. Aby byla interpretace jasná, tak eh, vždycky vzniknou trochu konflikty. Nepodařilo se nám najít řešení, takže teď bychom opravdu měli nechat závěrečné rozhodnutí na konferenci předsedu. A na příští konferenci předsedu se tedy toto řešení rozhodne. Takže dnes nejsme schopni říct si nějakou konkrétní odpověď, protože z naší strany je zde žádost, eh, Libe nám to zamítla. A pokud je koordinátory, tak je to půl na půl. Někteří jsou nakloněni tomu, že bychom schválili tu 49, jiní ne, takže rozhodne předseda konference předsedu. Teď tady budeme pokračovat. A máme tady eh, pana zpravodaje z Libe, prosím. Uh, Děkuji. Vystoupíme jménem paní zpravodajky. Ochrana osobních údajů je velmi důležitá nejen pro evropské občany, ale i pro evropský průmysl Musíme si být jisti, že řešení vytvořená průmyslem jsou v souladu se specifickými požadavky balíčku na ochranu osobních údajů. Tento balíček je velmi důležitý nejen na evropském území, ale i pro mezinárodní dohody mezi EU a třetími zeměmi. Ochrana osob ve vztahu ke zpracování osobních údajů je základním právem. Musíme mít eh, jednotné podmínky pro ochranu osobních údajů všude v Evropské unii. Musí podléhat těchto, těmto podmínkám, musí být ústavní a musí být eh, v souladu s listinou základních práv EU. Musíme chránit své občany před jakýmkoliv porušením práv na svobodu pohybu, ochranu soukromí a osobního a rodinného života, a svobodu vyjadřování a, a tajnou korespondenci. Cloud computing um, je důležitý pro podniky i občany. Paní zpravodajka zdůrazňuje, že s rozšířeným využíváním cloudových služeb se musí uplatňovat přísná kontrola, pokud je o přístup eh, k serverům a datům a používání těchto dat, anebo možnosti používání těchto dat eh, třetími osobami. Já si myslím, že kontrol, kontrolor musí uplatňovat transparentní politiky, pokud jde o zpracování osobních údajů. Děkuji. Děkuji. A teď tedy jednotliví členové našeho výboru jako první. Pan kolega Anču. No, okay. Promiňte, já jsem dal nej, dala nejdříve slovo panu Albrechtovi. Nejdříve jsem dala slovo panu Albrechtovi a pak mluvil pan Anču. Takže pan Albrecht. Albrecht, allora. Prosím. Děkuji. To je teď tady zpravodaj výboru Libe, jak jsem říkala na začátku, prosím. Děkuji. Eh, jsem rád, že mi udělujete slovo, ačkoliv nejsem členem tohoto výrobu, výboru. Eh, chytil jsem se této iniciativy a chtěl jsem se připojit, protože si myslím, že je důležité, abychom od samého počátku co nejúže spolupracovali mezi všemi výbory, s panem Kelim už jsme se několikrát setkali, protože už asi jeden nebo dva měsíce vedeme naše technické schůzky s komisí a také se, eh, jsme se setkali se stínovými zpravodaji, eh, kde jsme diskutovali společně o tomto návrhu. Pokud jde o obsah, tak pan Kelly už řekl vše, co je v tuto chvíli nutné a já bych chtěl pouze upozornit na to, že je pro mě důležité, abychom, eh, nebo že my, výbor Libe, máme velký zájem na spolupráci s ostatními výbory, chceme společně vypracovat stanovisko, eh, chceme se snažit eh, v celém tom procesu postupovat velmi transparentně, snažíme se naše schůzky plánovat včas, aby se všichni mohli zúčastnit všichni, kteří na stanoviscích pracují a jak to tady teď uspořádáme formálně, o tom rozhodne eh, konference eh, předsedů výboru. A já jsem otevřen tomu, abychom tady do toho zapojili co nejvíce eh, osob a i během trialogu budeme společně s panem zpravodajem sedět oproti radě a budeme s ní vyjednávat. Doufám, že s panem Kelly a s ostatními stínovými zpravodaji ve výboru Libe, že budeme mít možnost v nadcházejícím roce v trialozích vyjednávat o tomto nařízení, tak abychom měli možnost tuto věc ještě před koncem legislativního období zakončit, dopracovat. Já si myslím, že to je důležité. Pan Kelly už se o tom také zmínil. Chceme postupovat co nejrychleji. Už je to asi 17 let, eh, kdy byla schválena ta, eh, ta původní směrnice ochranu ochraně údajů a je samozřejmě potřeba, aby ta pravidla byla modernizována, harmonizována, eh, především v oblasti soukromé. A myslím si, že tady máme věc, kterou chceme horizontálně společně vyřešit. Já se těším na úzkou spolupráci a tímto jsem řekl už vše. Eh, Děkuji, paní Ulskok. Eh, tak, eh, Děkuji, paní předsedkyně. Já budu hlasovat proti dohodě akta. Ale v tuto chvíli bych chtěla říci, že vítám, že soubor pravidel na ochranu údajů eh, Evropské unie eh, bude eh, upraven a doufám, že to dopadne co nejpozitivněji. Přihlásila jsem se o slovo, protože mám velké pochybnosti, pokud jde o tento návrh, a to v celé řadě otázek. Mám tyto pochybnosti, a to eh, kvůli eh, jiné pravomoci tohoto výboru, tedy eh, kvůli vědě a výzkumu ve Švédsku, mé zemi původu, disponujeme velmi rozvinutým výzkumem v oblasti lékařství a Eh, máme opravdu velmi eh, kvalitní výzkum, ale to díky tomu, že eh, se opírá o registry. Kvalita je opravdu vysoká, údaje se ukládají velmi dlouho, postovky let a sociodemografické údaje a údaje, které se týkají eh, zdraví, se tedy uloží a eh, vědci potom mají k ním přístup a je potom možnost eh, sledovat individuálně jednotlivé pacienty. Tento výzkum je přesně regulován, vše je pečlivě kontrolováno a velmi intenzivně se spolupracuje a výzkum ve Švédsku bych chtěl i nadále využívat tuto možnost registrů ve výzkumu. Jsou jiné členské státy, které mají stejný přístup a to jsou zkrátka věci, kterých bychom se nechtěli vzdát. Chceme, aby ta možnost eh, zůstala zachována. Jakým způsobem tedy můžeme eh, postupovat, pokud jde o přístup k osobním údajům pro vědecké účely? Jak má být eh, v tomto případě upraven souhlas? Je tady řečeno, že je potřeba vždy získat osobní souhlas. Ovšem na druhé straně eh, je tedy také koncept eh, nutného výzkumu a pro ten by to eh, platit nemělo, ale mě by zajímalo, jestli něco takového je vůbec možné. V případě, kdy se odejímají údaje, tak jako v případě těchto registrů pro účely vědy, eh, které jsou, eh, pro nás je to velmi důležité mít tyto registry. Potom právo na vymazání osobních údajů. Tady by to mohlo znamenat velký problém pro lékařský výzkum ve Švédsku, protože velkou výhodou výzkumu u nás ve Švédsku je, že údaje mohou být velmi dlouho uchovány. A jenom díky tomu, je možné dále pokračovat ve, v tomto ceném výzkumu, který často již vedl eh, k udělení mnoha Nobelových cen eh, a je to něco, co prospívá celému světu. Osobní údaje pro vědecké účely mohou být použity eh, pouze pro vědecké účely, pro nic jiného. Ale není to možné vše, všude získávat povolení u údajů, které eh, třeba jsou staré 400 let, eh, kde se sleduje historie celé rodiny, eh, vývoj chorob v rámci celé rodiny. Samozřejmě, že je potřeba eticky vše prověřit předtím, než je možné tyto údaje schromáždit, například u různých i nových problematik. Ovšem musím říci, že ten text skutečně tady v tom působí eh, problémy, je nejasný a je důležité, aby nový návrh nechal prostor na tento typ výzkumu, který jsem právě popsala. My tady v tuto chvíli myslíme dosti eh, krátko eh, době, krátko zrace, protože tady máme na mysli třeba pracovní místa a další věci a to je samozřejmě důležité, ale není to všechno musíme zachovat výzkum a tu možnost, aby se opíral o registry. Například to hraje důležitou roli také ve zkoumání eh, vlivu životního prostředí nebo rozvoj eh, národní zdravotní situace, když třeba chcete zkoumat, jak má, jaký vliv má očkování na zdraví v určité zemi. Pro naši delegaci je velice důležité, abychom i nadále mohli provozovat tento výzkum, eh, který už po mnoho let děláme ve prospěch celého světa. Děkuji paní kolegyně Niebler. Děkuji paní předsedkyně. Chtěla bych srdečně poděkovat panu zpravodaji za jeho stanovisko, panu Kelimu. Sledovala jsem pouze závěr toho, co řekl, protože a chtěla bych předeslat, že myšlenka, že budeme mít vlastní posouzení dopadů, pokud jde o výsledky nebo dopady návrhu na ochranu údajů, eh, které tady požadujeme eh, od parlamentu. To považuji za skvělou myšlenku a jsem velmi ráda, že je tady také kolega Albrecht a nezávisle na tom, jestli eh, budeme postupovat podle článku 49 nebo 50, tak je dobré, že tady usilujeme o spolupráci napříč různými výbory já si myslím, že už jsme s tím tady udělali mnohokrát velmi dobré zkušenosti. E, I u e, roamingu jsme tady velmi dobře spolupracovali s kolegy z výboru IMCO, takže si myslím, že je dobré, že e, zpravodajové jsou ochotni spolupracovat, takže je to opravdu skvělé, že jste dnes mezi námi a že sledujete naši diskuzi. V naší první rozpravě bych zmínila především dvě věci podporuji návrh komise, abychom usilovali o silnou harmonizaci, harmonizaci, téměř plnou harmonizaci. Myslím si, že v Evropě potřebujeme eh, jednotná pravidla pro tuto oblast a také podporuji, aby to byla nejen směrnice, ale nařízení. A panu zpravodaji bych chtěla poskytnout nás je německé perspektivy. My v Německu hodně diskutujeme o tom, zda a plná harmonizace je vůbec v souladu s naším ústavním právem. Nevím, jestli je to věc, kterou bychom mohli řešit prostřednictvím nějakého právního posudku, ale fakt je, že ehm, Německý ústavní soud už a jeho pracovníci se vyjádřili na veřejnosti v tom smyslu, že plná harmonizace by nebyla v souladu s německým ústavním právem, že judikatura v Německu eh, by, eh, že by s tím byla v rozporu a hrozily by hromadné žaloby. Takže já bych byla ráda, abychom nejprve přijali směrnici a v druhém kroku teprve eh, se podívali na situaci v Německu, abychom nezažili nějaké eh, překvapení ze strany německých soudů. Možná, že by tady někdo, někde jsme mohli nechat vypracovat právní stanovisko tak, aby v členských státech eh, se potom o tom příliš nediskutovalo, protože by mohli diskutovat o tom, že my bychom plnou harmonizací vlastně porušili eh, ty ústavní věci. Eh, za druhé, myslím si, že ten návrh je dobrý, myslím si, že je tady celá řada otázek, eh, o kterých musíme diskutovat v příslušných odborných výborech. Musí se nám, podle mého názoru, pořadit, podařit zachovat vysokou míru ochrany údajů v Evropské unii, ale na druhé straně samozřejmě nesmíme tolik zatížit a svázat naše malé a střední podniky pravidly pro ochranu údajů nebo restrikcemi eh, nebo povinností sbírat údaje, že by už neměli vůbec žádnou možnost se dále rozvíjet. Musíme to tedy zvládnout, spojit jednak vysoký eh, stupeň ochrany údajů a na druhé straně ponechat prostor pro vývoj našich malých a středních podniků. Myslím si, že tady musíme v mnoha jednotlivostech o tom diskutovat. Teď na první pohled mám pocit, že ty úvahy eh, k Privacy by Design je, eh, jsou produktivní, je to dobré, Privacy by Default eh, to je také dobré, ale otázka je potom, nebo potom jde o ty konkrétní případy, o tom, co to konkrétně bude znamenat, o tom bychom se měli tady pobavit, protože Tady jsou konkrétní příklady, kdyby si potom mohl někdo stěžovat. Byla bych ráda, kdyby tady byli experti, kteří by eh, se vyjádřili k profilingu, tedy eh, ke schromažďování údajů, ke konkrétním lidem, protože se schromažďuje opravdu obrovské množství údajů a musíme dávat pozor na to, aby se ty údaje zkrátka nepředávaly stále a stále dál, eh, aby už potom vlastně nebylo vůbec přehledné, jaké profily se kdy stavují, s jakými údaji. Takže musíme se poučit z toho, co se v tuto chvíli eh, dělá v praxi a pak si musíme uvědomit, co má vůbec smysl upravovat na evropské úrovni. Eh, dále, nevím, jestli plánujete slyšení. Samozřejmě i v Evropě musíme usilovat o to, aby firmy u nás zůstávaly, abychom si je tady udrželi a ne, aby kvůli příliš přísným pravidlům pro ochranu údajů eh, se nepřemístěvali někam jinam mimo Evropu. Já vím, že eh, když se schromažďují eh, údaje v Evropě, tak eh, potom tyto pravidla platí i pro firmy, které zpracovávají údaje a nejsou vlastně z Evropy. Takže musíme zabránit tomu, aby nedošlo k odlivu firm do jiných zemí, do jiných kontinentů a my bychom si chtěli tyto firmy ponechat a chceme také prospět malým a středním podnikům, protože ty vytváří pracovní místa a proto musíme velmi dbát na to, aby celý ten balíček byl dosti vyvážený. Těším se na diskuzi a e, plně věřím tomu, že celá ta záležitost je ve velmi dobrých rukou našeho pana zpravodaje a těším se na výsledek. Sí, Anders ehm, jag tycker i grunden att kommissionens förslag är ganska... Děkuji, paní předsedkyně. Já mám pocit, že v podstatě ten návrh komise není špatný. A podle mě je to pozitivní, protože je třeba, aby Evropská unie měla co nejvyšší standardy, pokud jde o ochranu osobních údajů. Je to důležité i pro evropské spotřebitele, kteří musí mít důvěru k poskytovatelům služeb, především v oblasti digitálního prostředí. Tam jde o to zajistit eh, transparentní zpracování osobních údajů a přehled o tom, co se s údaji děje. Vysoká ochrana osobních údajů v Evropské unii, to je pozitivní záležitost a mohlo by to pomoci vytvořit eh, podmínky pro rozvoj eh, tohoto způsobu obchodování. Důležité také je využívat, nebo tedy chránit možnost využívat registry, jak o tom hovořila kolegyně Ulskok. Musíme se podívat na to, jaké jsou v této oblasti podmínky a možnosti. Já jsem přesvědčena o tom, že existují rámce, kde je možné pokračovat takovýmto způsobem využívat údaje z registru. Očekávám eh, s velkým zájmem debaty, které podle mého názoru budou trvat eh, několik let. Děkuji a očekávám pozitivní výsledky z těchto debat. Děkuji. Už tady není nikdo na mém seznamu řečníků, takže teď eh, dáme slovo panu Verdikovi z komise. Děkuji. Danke, Frau Vorsitzende. Ähm, Děkuji, paní předsedkyně. Vítáme eh, stanovisko eh, pana poslance, těšíme se na dobrou spolupráci a myslíme si, že návrhy komise už obsahují mnoho aspektů, které jste zmínili. Především eh, vyváženost mezi zájmy jednotlivce tedy aby tady byla co nejefektivnější ochrana údajů a uskutečněné právo na ochranu osobních údajů. A na druhé straně, aby tady nebylo příliš velké administrativní břemeno pro eh, podniky, které se to budou, kterých se to bude dotýkat. My jsme se eh, snažili tuto rovnováhu vytvořit, eh, i pokud jde o vědu, která vychází z registru máme návrh, kde jsme se snažili ošetřit ty věci, ke kterým jsou tady pochybnosti. Jsme otevřeni diskuzi, těšíme se na ně a těšíme se na dobrou spolupráci. Děkuji, slovo má pan Kelly. Uh, děkuji vám mnohokrát, děkuji komisi a ostatním kolegům za jejich velmi zajímavé komentáře, kterých si velmi vážím. A myslím si, že v rámci vyrovnanosti je zde závazek pro všechny, abychom eh, ve finále vytvořili vyvážený návrh, který bude chránit jednotlivce a který rovněž zajistí, že mohou růst firmy. Tím se zajímám, zabýváme zejména my jako ITRE, my máme závazek zejména vůči průmyslu, musíme zajistit, že to, co budeme dělat, jim bude pomáhat a nebude je to brzdit, eh, sečteno a potvrženo. Děkuji všem kolegům, eh, kteří například hovořili o cloud computingu a ostatních věcech, děkuji panu Albrechtovi, který vlastně už tím, že přišel, ukázal, jak je ochotný spolupracovat a jeho přínos je zde velice vítaný, jeho příspěvek byl velice důležitý. Děkuji švédské kolegyni, nedovedu vyslovit její jméno, myslím, že se to řekne Ulskok. Velice důležité, co jste říkala, paní kolegyně, o zdravotnickém výzkumu a opět nebrždění celého tohoto procesu. Samozřejmě, když něco funguje, tak eh, nelze přijímat pravidla, která eh, tu funkci znemožní, že ano, ne, nemůžeme řešit problémy tím, že budeme vytvářet problémy jiné jinde. Paní Niebler hovořila o velmi důležitých věcech, vítám její podporu pro eh, tu parlamentní studii dopadu, to bychom měli spustit co nejdříve, myslím si já. A toto je velice důležité, je potřeba přidržet se toho, že je potřeba mít nařízení a ne směrnici. Pakliže se toto změní, tak by to z naší strany byla velká, velká chyba a všechno, co dokážeme, by se mohlo eh, okamžitě zase vypařit. Malé a střední podniky jsou naprosto zásadní, to je pro nás opět velice důležité. Angelika rovněž zmínila že je důležité pořádat slyšení, s tím já souhlasím. Já budu dokonce navrhovat nějaká slyšení. Některé zúčastněné strany, se kterými jsme se setkali, už nám dokonce říkali, že by velice ochotně přizvali odborníky na takovouto věc, na takovouto akci, což by byl velice důležitý aspekt celých těchto rozhovorů, který by nám pomohl vytvořit ve finále vyvážený návrh. Eh, kolegyně Anderstotter tady vedle mě přivítala eh, celkově ty návrhy ze strany komise, hovořila o důležitosti vysokých standardů a vysoké úrovni ochrany, což je něco, co mohu jednoznačně podpořit. Eh, já se těším na spolupráci s komisí, tamhle s panem zpravodajem a těším se na to, že i ostatní budou přispívat do této diskuse, protože názory ostatních jsou velice důležité. Já si myslím, že diskuse to bude velice důležitá. Snad se nám podaří vyhnout se nežádoucím účinkům které by nám ve finále způsobovaly spíš eh, víc škody než užitku. Ale věřím, že v rámci vzájemné diskuse se nám eh, těmto chybám podaří vyhnout. Děkuji vám za slovo. Grazie. Děkuji. Děkuji kolegovi Kelimu. Zatím ještě nemáme data pro příští rozpravu na toto téma, protože to souvisí právě s tím, jak bude vyřešena ta otevřená otázka, ale samozřejmě mám všechno včas, sdělíme přes e-mail. Využiju tohoto času, který teď máme před hlasováním, abych vás stručně informovala o výstupu včerejší schůze koordinátorů. Přeplánovali jsme schůze výboru ITRE v září a prakticky už nebudeme mít zasedání 6. září, protože se to překrývalo se studijními dny EPP. Takže budeme zasedat 3. září od 15 do 18.30 a tam budeme diskutovat o návrhu stanoviska o rozpočtu na rok 2013 a potom 17. září odpoledne od 15 do 18.30 a 18. září celý den. Máme tedy tuto změnu našeho časového plánu, abychom takto nahradili ten původní termín 6. září, kdy tedy zasedat náš výbor nebude. Takže 6. mít nebudeme zasedání, zasedat budeme 3. září a potom 17. a 18. Quanto riguarda invece le audizioni... Pokud jde o veřejná slyšení, v druhém pololetí tohoto roku, někdy v říjnu nebo v listopadu, budeme mít prezentaci o Key Enabling Technologies, pak eh, někdy v listopadu nebo v prosinci budeme mít se slyšení o Smart City. 17. a 18. září o energetickém plánu do roku 2050 na rok 2013 se přesune Space Policy a na konci roku proběhne slyšení o ženách, ale bude to koordinováno výborem pro eh, práva žen. Prosím, pan kolega Royal. Já bych měl jeden dotaz, paní předsedkyně. Vy jste řekla, že 18. září bude dodatečné zasedání a vy teď říkáte 17. a 18. že prý bude slyšení. Tak jsem něco, něčemu špatně rozuměl? Protože vy jste říkala, že 17. a 18. bude schůze, že ano? Oba ty dny. Děkuji. Eh, aveva capito bene, noi Pochopil jste to dobře. 17. a 18. září, dobře tedy 17. září, budeme zasedat jen odpoledne. 17. září od 15 do 18.30 a 18. září od 9 do 12.30 a od 15 do 18.30. Toto jsou tedy nová data a k tomu se ještě přidal den 3. září pouze odpoledne od 15 do 18.30 a 6. zasedat nebudeme. 6. září je studijní den EPP. 6. září je studijní den EPP, takže nebudeme mít eh, zasedání výboru ITRE. Zasedání budeme mít 3. září odpoledne, 17. září odpoledne a 18. září celý den. Poi altra informazione sul... A potom další informace o schůzce koordinátorů. I koordinatori e la commissione... Výbor STOA navrhnul, aby koordinátoři předložili do 5. Eh, června 2012 eh, případné návrhy na studie. Takže pokud eh, prostřednictvím koordinátorů chceme předložit nějaké návrhy na studie, tak máme lhůtu do 5. června. Stoa <clears throat> zároveň také vyzval na studijní dny. To bude 11. až 15. 7. tedy v Dublinu a budou se toho účastnit eh, kolegyně Carvalho a Thompson. Nebyly rozdány žádné zprávy. Pouze jsme se rozhodli, že kolegyně Herzog eh, necháme dále pracovat na tedy pokračování finančního rámce. To je práce, kterou už eh, provádí. To je vše, o čem se včera dohodli koordinátoři na svém zasedání. A teď máme 6 minut přestávku a v 10 hodin začne hlasování. Bene, cominciamo voto. Zahájíme hlasování, už protože dnes máme před sebou spoustu materiálu, které musíme odhlasovat, takže musíme začít včas. Máme ještě minutku, takže si ověříme, jestli nám fungují hlasovací karty. Podíváme se také, kolik nás tady je. Allora, chi è favore? Takže kdo je pro? Kdo chce, aby v Bruselu jeden den svítilo sluníčko? Všichni hlasovali. Hlasovali všichni, kteří chtějí, aby v Bruselu dneska svítilo sluníčko. Je to přijato. Ale ještě chybí spousta lidí. Takže začneme. zprávou Kramer. Prosím. La komisione Kramer. Zpráva Kramer. Emendamento 1. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Návrh 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 5. Kdo je pro?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 10. Návrh 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zdá se, že je to přijato. Přijato. Radši to ověříme. Pozměňovací návrh 10. Končím hlasováním.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 Čtvrtá část, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 43, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 44, kdo je pro první část, kdo se zdržel? Přijato. Druhá část, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto.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 50 pro, 1 proti, 2 se zdrželi, je to přijato. Butikofer. Blahopřeji pan Butikofer. Má zprávu o rozpočtu, takže kompromis 1, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh 8,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 Zamítnuto 25. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zdá se, že je to přijato, ale raději to ověříme. 25. Chiuso. Končím hlasování. 43 ku 14 je to přijato. Kompromis 4. Kolega Butikofer. Paní předsedkyně, já bych rád nabídl ústní pozměňovací návrh k tomuto kompromisu, který by změnil pouze několik slov. Místo textu, který je The European, tedy Evropská zelená ekonomika, bychom měli hlasovat o textu, kde bude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 Check. Ověříme. Diverso. Voto chiuso. Končím hlasování. 29 hm, pro, 27 proti. Je to přijato. Kompromis 5. Kdo je pro?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 kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Teď závěrečné jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. J'ai fait, j'ai fait moi. C'est bien. Bene. Končím hlasování. 50 pro, 7 se zdrželo, je to přijato. Blahopřeji a teď přistoupíme ke zprávě Tykau. Kompromis 5, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Kompromiso 6, a favor. Kompromis 6, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Pozměňovací návrh 42.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 54 pro, nikdo není proti, nikdo se nezdržel. Takže je to přijato, blahopřejeme. A teď zde máme stanovisko paní Andersdotter. Budeme hlasovat eh, o pozměňovacích návrzích 1, 2 a 14. Zároveň, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Ověříme. E Takže ověřujeme 1, 2 a 14 společně. Máme zde jednoho socialistu navíc. Jednoho sociálního demokrata navíc. Ještě pořád. Ještě pořád jednoho tady máme navíc. Jednoho sociálního demokrata. Výborně, pořádku. Výsledek? 26 pro, 31 proti. Je to zamítnuto. A teď hlasujeme společně o pozměňovacích návrzích 3 a 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Ověříme? Prima facciamo check. Podle mě je to stejné jako předtím, ale klidně ověříme. Pořád tam máme jednoho sociálního demokrata navíc. Dobře. Výsledek? 26 pro, 30 proti, je to zamítnuto. Číslo 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Všichni se zdrželi. Takže budeme hlasovat eh, elektronicky, protože vůbec nevím, kdo je pro a kdo ne. 7. Pozměňovací návrh 7. Končím hlasování. 18 pro, 0 proti a 38 se zdrželo. Takže je to přijato. Kompromis 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 23. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Ověříme 23, 23. Končím hlasování. 33 pro, 23 proti, je to přijato. Takže šestka, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Ověříme. Ověříme pozměňovací návrh 6. Končím hlasování. 33 pro, 23 proti. Je to přijato. Kompromis 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 26. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 26. Kjuža. Končím hlasování 26. 32 pro, 23 proti. Il faut aussi voter ça parce que 3 a été rejeté. Kompromis 3 byl zamítnut, takže musíme hlasovat i o těch jednotlivých pozměňovacích návrzích. Pozměňovací návrh 24. Kdo je pro? Kdo je proti? Sì, è giusto. Scusatemi, il compromesso 3. Promiňte, ale kompromis 3 byl zamítnut, takže teď musíme hlasovat i o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Omlouvám se, opakujeme hlasování, protože teď jste chvilku nedávali pozor, takže pozměňovací návrh 24. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. 25. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto.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 Odstavec 6. Kdo je pro? No co? Ja, C'est, il n'a pas de numéro sur cet amendement, il a que paragraphe 6. Allora, non... Takže zde není číslo, je to pouze odstavec 6, draft opinion, návrh stanoviska. Takže kdo je pro? Mm. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Ověříme. Euh, Končím hlasování. 29 pro, 26 proti, je to přijato. Promiňte, paní předsedkyně, můžete zopakovat výsledek? A teď tedy přistoupíme k tomu doporučení, pořád tedy draft opinion. Kdo je pro? Takže teď musíme provést ještě jedno hlasování před závěrečným hlasováním. Tam, kde je napsáno doporučení a jako první tam máme DO, draft opinion, Andersdotter, to je bez čísla. Našli jste to? Tak hlasujte. Pro. Proti. Kdo se zdržel? Nevíme. Takže hlasujeme. Ověříme. Voto chiusa. Končím hlasování. 29 a favore, 25. 29 pro, 25 proti, je to přijato. Závěrečné hlasování, hlasujte prosím. Io tra l'altro notizia quindi avevo un po' la testa via, per quello sono riuscita a telefonare. Bene, voto chiuso. Končím hlasování. Pořád zde máme jednoho socialistu navíc, sociálního demokrata. Dobře, končím hlasování. 31 pro, 25 proti. Je to přijato.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 36, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 15 a 5 dohromady, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 38 a 26 také společně, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 37, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 16, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijeto. 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Vůbec to není jasné. Pozměňovací návrh 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijeto. 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Mně se zdá, že je to přijato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 Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 20 a 21 společně. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 22. Kdo je pro? Omlouvám se. 22. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Čtyři. Kdo je pro? Kdo je proti? Byla přijata trojka, takže 24, 25 a 23 odpadají a my hlasujeme o pozměňovacím návrhu 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 53 pro, 1 proti, 1 se zdržel. Blahopřeji, je to přijato. A nyní přistoupíme ke zprávě Šimaňský. Pozměňovací návrh 26. Kdo je pro?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 Kdo je proti, kdo se zdržel? Přijeto. 36 s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Přijeto. 7, 7. Kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Přijeto. 37. Kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Přijeto. 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. fanno la differenza, non aiutato nessuno. Eh. Il eh, votazione... Končím hlasování. 27 pro, 24 proti. Je to přijato. 40. Kdo? 38. 38. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 40. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 41. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 42. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 43. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 44. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 45. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 46. Kdo je pro?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 Děkuji, paní předsedkyně. Chci jenom říci, že je tam materiální chyba, ke které došlo. Ten text pozměňovacího ústního pozměňovacího návrhu by byla ta původní patnáctka, původní pozměňovací návrh 15, s tím, že by se vypustila pouze ta poslední část věty, která říká 80 až 95 do roku 2050. Pouze ta poslední část. A ten zbytek by zůstal nezměněn. Bylo by to? Takže by to znamenalo, že tam ta část, kterou my tady máme škrtnutou, takže ta by tam zůstala?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 Končím hlasování. 41 pro, 1 proti, 6 se zdrželo. Blahopřeji, tím jsme ukončili hlasování. Já vám děkuji. Byli jsme velmi rychlí, šlo nám to hezky, takže teď můžeme přistoupit k následujícímu bodu na pořadu jednání. Teď ještě dáme dvě minutky těm, kteří chtějí opustit sál, abychom potom mohli přistoupit k dalšímu bodu na pořadu jednání.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 Prosím, pokračujeme v práci. Prosím ty z vás, kteří chtějí opustit sál, tak aby to uspíšili a aby odcházeli v tichosti. Dámy a pánové, tamhle vzadu, prosím. Prosím, opuste sál. A my máme bod 23 na pořadu jednání zadávání veřejných zakázek a hned dávám slovo zpravodaji Jurkovi, který uvede svou zprávu. Dnes eh, dopoledne nebudeme tak nároční na dodržování času, takže sám regulujte své vystoupení, prosím. Eh, eh, Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové. Hmm. Je potřeba zdůraznit význam veřejných zakázek. My všichni si to uvědomujeme, tak jak tady všichni sedíme. Uvedu asi tři čísla, ze kterých vyplývá, jak je směrnice důležitá. V tuto chvíli v Evropě máme asi 250 tisíc institucí, eh, které eh, vypisují veřejné zakázky, veřejná řízení a, a je to 18 HDP Evropské unie. Je tady 2 eh, miliony postupů nebo procesů řízení, kde se zadávají veřejné zakázky. Takže to mám. Eh, tato směrnice byla eh, zřízena v roce 1971, byla několikrát přepracována, ale jsou tady věci, které se nemění. Je to směrnice, eh, která vlastně zodpovídá pouze za, nebo upravuje pouze zakázky ehm, do nad určitý limit a pod tím jsou za to zodpovědné jednotlivé členské státy a jejich legislativa. Jaká je současná situace? Komise eh, má dva cíle. Jednak eh, tady eh, chce spravedlivou hospodářskou soutěž a také transparentnost. Pokud jde o změny, které komise navrhla, jsou tady tři oblasti. Návrh komise zdůrazňuje například ten, tu první oblast, tedy že je potřeba eh, zohlednit životnost během eh, přeskumu nabídek, životní cyklus eh, a nákupní ceny, které jsou nízké, jsou někdy kombinovány s příliš vysokými cenami za údržbu. Takže pokud by jsme se orient, nebo pokud by se zadavatel orientoval eh, pouze podle nákupních cen, tak by to mohlo být pomílené a nevedlo by to k dobrým výsledkům. Eh, v přepracování komise jde eh, také o typ zadávacího řízení. Komise navrhuje modernizovat současné typy zadávacích řízení a zavést nové typy řízení, například pro partnerství. A třetí oblast. Tady je cílem komise podpořit malé a střední podniky. Komise navrhuje poružnější účast pro uchazeče. Jsou tady pravidla a přímé platby pro subdodavatele. Takže to jsou věci, které navrhuje komise. Pokud jde o mou zprávu, tak já bych eh, se nejprve eh, vyjádřil eh, k pracovnímu postupu, jaké jsem zvolil metody. Nejprve jsem se zaměřil na ty věci, které souvisí s těmi změnami komise. Probrali jsme to na výboru IMCO, protože to je příslušný výbor Eh, Vytečili jsme si tam otázky, na které je potřeba se zaměřit. Jsou to věci, ehm, z následujících oblastí, v podstatě ze tří oblastí. První oblast to jsou malé a střední podniky, druhou oblastí eh, jsou ekologické zakázky eh, a eh, za třetí rozvinout určitou kulturu zadávání veřejných zakázek. Pokud jde o podporu malých a středních podniků, tak návrh komise, tak jak už jsem uvedl, usiluje o podporu malých a středních podniků umožnit jim, aby zadávací řízení pro ně bylo přístupnější, aby nebylo tak eh, složité. Ovšem eh, chybí tady konkrétní opatření, které by přispěly ke splnění tohoto cíle. Návrh komise například podrobně nehovoří o eh, finančních poplacích, které jsou spojeny s řízením. Například, že finanční eh, řízení pro odvolání, to může dosahovat až 500 euro v některých členských státech, tedy, pardon, až 100 tisíc euro, takže to může malým a středním podnikům bránit v tom, aby se podíleli na veřejných zakázkách. Já si myslím, že tady musíme ještě odvést velký kus práce, musíme se podívat eh, Nejprve na to, jakým způsobem to funguje v jednotlivých členských státech. Proto bych navrhoval, aby komise připravila seznam členských států eh, s cenami z mm, odvolání a mm, Potom uvidíme, ale musíme zkrátka se nejprve zaměřit tímto směrem. Druhá otázka, ta se týká stále ještě malých a středních podniků a tady jde o elektronické zadávací řízení. Jde o to, že se má usnadnit účast malých a středních podniků na zadávání veřejných zakázek na výběrových řízeních tím, že budou moci předkládat své nabídky elektronicky, tím by měli eh, možnost uspořit si čas i finanční prostředky, došlo by k méně eh, chybám, protože využívání elektronického systému umožňuje přímou kontrolu a transparentnost, což eh, je stanoveno i v návrhu komise. Elektronická databáze by umožnila aby nemusely být eh, několikrát po sobě předkládány stejné dokumenty. A nyní se podívejme na ekologické eh, veřejné soutěže. Komise hovoří o tom, že zadávání veřejných zakázek je dobrým způsobem, jak přejít k zelené ekonomice. Je možné tímto způsobem eh, řešit eh, tyto výzvy ve společnosti. A, ale já tady vidím jenom málo konkrétních ustanovení v návrhu komise. V tuto chvíli se vyjednává o směrnici o efektivitě při eh, používání, využívání elektřiny. Eh, hovoří se v té směrnici také o ekologických zakázkách a já si proto myslím, že úkolem našeho výboru je sladit obě směrnice. To znamená, pokud jde o ekologické zakázky, tak eh, tady bych zmínil zprávu ITRE neboli ve zprávě ITRE bych konkrétně zmínil dvě věci. Ve fázi hodnocení nabídek eh, ve výběrovém řízení je potřeba zohlednit životní cyklus eh, nakupovaného produktu a je potřeba eh, mít možnost vybrat si produkty s nízkou spotřebou energie. Já si myslím, že to je minimum, Eh, které by mělo být dosaženo, ale může se zacházet ještě dále. Takže to jsou myšlenky, které by rozhodně v této směrnici měly být a eh, já věřím, že to bude eh, takto možné. Potom třetí oblast, vytvoření určité kultury v oblasti zadávání veřejných zakázek. Komise tady také předkládá různé návrhy a já je mohu podpořit. Mám k tomu um, tři takové nápady nebo myšlenky. Za prvé, a tady jsem trochu kritický vůči komisi, jde o orgány. Komise by si přála, aby existoval centrální orgán pro tyto věci, ale podle mého názoru to není eh, vhodná cesta, protože v tuto chvíli nechceme přece vytvářet další demok- eh, byrokratické struktury. Myslím si, že by měly, mělo být využito to, co už existuje a mělo by to být využito efektivněji. Potom druhá věc eh, ke stejnému tématu je kontrola eh, realizace, text komise a ustanovení, eh, která tam jsou, se zaměřují na zadávací řízení, ale dostatečně se nehovoří o kontrolní fázi, o kontrolách, ale to je velmi důležité, protože když tady hovoříme eh, o veřejných zakázkách, tak je velmi důležité respektovat kvalitu, ale to je stejně důležité jako kontrola realizace. Proto navrhuji přísnější kontrolu o realizace zakázky, a možnosti uvalování sankcí v případě, že zakázka není realizována správným způsobem. Potom třetí připomínka, pokud jde o e, vytváření kultury e, veřejných zakázek, to je odstraňování překážek. Je potřeba odstraňovat překážky, e, které brání dobrému zadávání veřejných zakázek. Já si myslím, že komise tady udělala dobrý krok tím, že rozšířila eh, škálu eh, řízení. Myslím si, že se vlastně přizpůsobuje současné situaci a myslím si, že proces vyjednávání je eh, ošetřeno velmi přísnými pravidly, příliš přísnými, více než je to nutné. Bylo by to efektivnější, kdybychom ta pravidla poněkud rozvolnili. Je tam příliš mnoho restrikcí, které mohou vést k tomu, že právě někdo bude chtít pravidla překračovat. Ehm, tyto dokumenty vám dám samozřejmě k dispozici, můžete si je přečíst a budu ehm, čekat na vaše pozměňovací návrhy. Já jsem se zaměřil na, na tedy zadávání ekologických zakázek na malé a střední podniky. Ovšem, pokud samozřejmě přijde nějaký jiný pozměňovací návrh v jiné oblasti, tak já samozřejmě zohledním i ten. Děkuji. Nejdříve dám slovo stínovým zpravodajům. Jako první požádal o slovo pan kolega Balčitis. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající. Za všeho nejdříve chci poděkovat eh, panu kolegovi za komplexní dokument a za komentáře, které dnes přednesl. Já o tom nebudu hovořit tak dlouho jako on, protože já budu hovořit hlavně k tomu dalšímu stanovisku eh, v opět poněkud složitější oblasti, že. Ale k tomuto eh, mi dovolte říci tolik. Eh, vnímám návrh komise pozitivně. Vnímám pozitivně to, že se hledá dobré vyvážení mezi zjednodušením pravidel a mezi zefektivnění mm, veřejných zakázek. To je úkol velice komplexní a bude jistě nějakou dobu trvat. Souhlasím se stanoviskem pana zpravodaje, pokud jde o nutnost analyzovat plný životní cyklus zakázek, služeb a produktů, pokud jde o kvalitu. Elektronické veřejné zakázky jsou podle mě naprosto zásadním prvkem, pakliže hovoříme o efektivním trhu a efektivních tržních nástrojích pro veřejné zakázky. Chtěl bych poznamenat, že vlastně veřejné zakázky prováděné elektronicky ve všech členských státech, jen ty budou mít tuto funkci, kterou od nich chceme. To znamená, že budou umožňovat přeshraniční a mezinárodní trh v této věci a spolupráci na něm. Souhlasím s panem zpravodajem, že členské státy musí zajistit dostatečné podmínky k tomu, aby získali potřebné dovednosti a znalosti pro pořádání veřejných zakázek, pro udílení veřejných zakázek v elektronickém prostředí. Je to totiž úkol velmi komplexní. Dovolte mi zmínit několik věcí, které by ráda v té eh, směrnici viděla má frakce. Jednak větší inkluze sociálního aspektu. Hovoříme-li o kritériích pro udělování smluv, tak jde například o to, že se zajistí, že zboží, produkty a služby budou splňovat všechny požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost při práci a další sociální standardy eh, kolektivních smluv. Rovněž je potřeba stanovit kritéria pro odmítání nabídek, tak aby ty hospodářské subjekty, které porušují sociální a um, pracovní legislativu, případně uh, jiná, jiná legislativní opatření, aby nemohly se účastnit tyto subjekty v tendrech. Tyto požadavky je nutné vynucovat, protože, e, hlavně proto, že náš trh je otevřen zahraničním subjektům, subjektům mimo EU, které nemusí mít tak vysoké standardy jako my. A poslední poznámka, to je teď na komisi. Ono se hovoří o otevřenosti našeho trhu veřejných zakázek. Abychom toho docílili, musíme být otevření a zároveň musíme chránit svůj trh před třetími zeměmi, které neposkytují stejné příležitosti našim společnostem, pokud jde o přístup na jejich trh. Já si myslím, že se musíme zahrnout i návrh, aby komise zaujala taková opatření, která budou ctít tento princip reciprocity, vzájemnosti, tak aby naše hospodářské subjekty nebyly znevýhodněny na našem vlastním trhu. Děkuji. Grazie, kolega. Děkuji kolegovi Balčitisovi. A teď má slovo paní Hasi. Thank you very much. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. A děkuji mnohokrát panu zpravodaji za velmi dobrý základ pro naši další práci. Já myslím, že vlastně mohu sdílet váš základní přístup eh, v tom, že by se veřejné zakázky používaly pro inteligentní, udržitelnou, udržitelný a participativní rozvoj a že se tady bude také zvyšovat energetická účinnost. Podporuji přístup eh, ten, že by se toto umožnilo i malým a středně velkým firmám. Myslím si, že je velice důležitý princip, že by se veřejné finance měly využívat takovým způsobem, který bude podporovat celkové cíle naší politiky. Chápu to tak, že mnoho lidí, kteří provádějí veřejné zakázky, vlastně nechápou, jaké možnosti jsou s veřejnými zakázkami spojeny. Máme jeden takový starý, ale stále ještě relevantní příklad toho, eh, čeho mohou veřejné zakázky docílit. Eh, je to příklad z USA během z, z, z doby vlády byla Clintona, kdy se vláda rozhodla že federální vláda bude nakupovat počítače pouze takové, které budou splňovat konkrétní stanovená kritéria energetické účinnosti, což celý počítačový sektor výrobců počítačů donutilo zlepšit energetickou účinnost svých produktů. Je to, myslím, velmi dobrý příklad toho, čeho veřejný sektor jako takovýto obrovský klient může dosáhnout. Jeden aspekt této zprávy, na který bych se chtěla zaměřit, je to, jak je možné tuto zprávu dále zlepšit. A je to právě energetická účinnost. Já si myslím, že tato část by mohla být formulována jaksi důrazněji. Jeden z důvodů, proč o tomto tématu chci hovořit, je ten, že jsem se účastnila jednání o Energy Star, to znamená o označení energetické účinnosti na, produ- na produktech a energetických označeních EU eh, e pro energetickou účinnost. V obou těchto případech eh, parlament vytvořil závazek pro veřejné úřady, že je potřeba nakupovat ty nejefektivnější produkty Eh, například v případě značky Energy Star se jednalo o vybavení kanceláří a eh, v případě e, energetických značek a označení EU se jednalo o výbavu, eh, o vybavení které spadá do těch kategorií daných označení. V obou případech každopádně reakce rady byla taková, že to není, nejsme proti, ale že to není to pravé místo, že to je potřeba eh, zahrnout do legislativy o veřejných zakázkách. No a tu teď máme na stole, že ano. Takže já si myslím, že eh, bychom v tom případě mohli být ještě explicitnější, pokud jde o vytváření závazků pro veřejný sektor. Eh, Pak, když hovoříme tady o nákupu nového zařízení v tom smyslu, že by se muselo vybrat to nejúčinnější, to nejúspornější, chcete-li. Jedna věc, ve které ještě nemám úplně hotový názor, spíš to pokládám jako otázku. Bylo by možná vhodné zvážit energetickou účinnost i z exaktnějšího hlediska jakožto kritérium pro stavební projekty? Já jsem se doslechla o jednom skvělém příkladu z Nizozemska, kde alespoň tady Amsterdam jako město pro některé eh, veřejné stavby udělalo takový kreativní tender, kdy se zafixovala cena a pak eh, konkurence mezi společnostmi, které chtěly tento projekt, bylo, byla vlastně spočívala v tom, jak energeticky účinná, jak energeticky úsporná ta daná budova byla. Možná bychom tady v právním textu mohli říci, že takovýto přístup je také velmi dobrý. Pokud vím, tak ty tisíce, možná až miliony lidí, kteří eh, de facto rozhodují v veřejných zakázkách, ve veřejném sektoru, tak oni velice často interpretují ten právní text takovým řekněme, šupáckým způsobem. Zkrátka, oni si řeknou, prostě vybereme tu nejlevnější alternativu, eh, která de facto vlastně vůbec není nejlevnější a ta legislativa to ani vlastně neříká, ale i tak eh, mnoho lidí ji tak interpretuje. A poslední věc, kterou bych ráda zmínila, je právě ta věc s nejnižší cenou. V tom návrhu komise jsou dvě alternativy. Ta hospodářsky nejvýhodnější nabídka a nebo nabídka s nejnižší cenou. Což nahradí s nejnižšími náklady, pardon, což nahradí původní formulaci nejnižší cena. Ovšem já si nejsem jistá, zda tato formulace je správná. Já si myslím, že se ta nová formulace snadno interpretuje právě tak, že se bude jednat o nabídku s nejnižší cenou. A já tedy nevím, zda by se tam mělo uvést něco jako s nejnižšími náklady na dobu životnosti, nebo nějak jinak, že by se to formulovalo, ale ráda bych, aby v této legislativě bylo jasné, že náklady nezahrnují pouze nákupní cenu, pořizovací cenu, ale také provozní náklady a případně náklady na to, co se bude dít, až ten stroj, ta budova nebo prostě ta věc zkrátka dojde na konec svého životního cyklu. Takže vlastně náklady na celý ten proces eh, zlikvidování té už nepoužitelné věci, což by bylo další způsobem, jak posílit ten aspekt energetické účinnosti. Děkuji za slovo. Děkuji, děkuji paní kolegyni Hasi. A slovo má kolega. Dobře, budu stručný. Myslím si, že úplně to nejdůležitější pro tuto diskuzi je, eh, abychom prosadili ustanovení pro elektronické zadávání veřejných zakázek, tak, aby výběrová řízení mohla probíhat v elektronické podobě. To je dobrý předpoklad nebo důležitý předpoklad pro dobře fungující vnitřní trh. Musíme dosáhnout toho, aby eh, veřejná výběrová řízení ve stále větší míře probíhala digitálně. Mimo to si myslím, že by bylo rozumné, abychom vytvořili možnost a možná dokonce povinnost, aby byly zohledněny také náklady životního cyklu, protože to může zvýšit kvalitu eh, kontraktů. Možná, eh, že je někdy nějaké řešení úplně nejlevnější, ale když potom zohledníte náklady celého životního cyklu, tak ta faktura vypadá úplně jinak. Potřebujeme budovy, eh, které eh, nebudou muset být neustále renovovány. Takže eh, začlenění toho, že musí být zohledněny náklady životního cyklu, je podle mě velmi dobrý nápad. Potom, pokud jde o prahové hodnoty, tam mám úplně jiný názor. My jsme v Dánsku udělali takovou zkušenost, že je možné eh, limitní hodnoty zvýšit, aniž by tím trh trpěl. Máme totiž jeden zásadní problém. Ty úřady, pardon, úřady potom vkládají eh, velké úsilí do mezinárodních výběrových řízení, ale nikdy nejsou předkládány vhodné nabídky. Takže je to velké plítvání energií. Měli bychom si o tom promluvit, zvážit to, přizpůsobit to realitě, u veřejných zakázek bychom mohli za limit za pravou hodnotu eh, považovat 1 milion euro. V takovém případě se potom eh, vyplatí se účastnit výběrového řízení, protože eh, mnoho výběrových řízení probíhá tak, že z ze sousedních zemí nejsou předkládány vůbec žádné nabídky, ale bylo vyčerpáno mnoho energie na to, aby to výběrové řízení mohlo být provedeno mezinárodně. Pokud jde o zadávání veřejných zakázek, je smysluplné, aby nabídkové řízení bylo zjednodušeno. Ale je potřeba si to konkrétně představit, jaké to bude mít eh, průběh, dopady, protože někdy to může být neprůhledné, nepřehledné pro Eh, uchazeče a v takovém případě je výsledek také kontraproduktivní. Pokud se podíváme na návrh komise, může vzniknout dojem, že eh, se k té pružnosti nepřistupuje úplně optimálním způsobem, protože eh, se tam otevírají dveře tomu, aby situace byla nastavena tak, aby orgány nakonec sami rozhodovaly o tom, kdo konkrétně danou zakázku dostane. To je problém, který už známe. Má být pokud možno co nejvíce nabídek a pokud se budeme snažit ty věci zjednodušovat, tak bychom to měli sledovat eh, z pohledu podniků. Tady máme eh, tu zodpovědnost, sociální kritéria a další věci. V těchto věcech jsme skeptičtí. Nemyslím si, že je možné požadovat po podnicích, aby byli zodpovědní za své subdodavatele. To by znamenalo, že eh, by museli mít přístup k dokumentům eh, z toho subdodavatelského podniku. A to by také eh, narušilo to obchodní tajemství a navíc by to bylo velice drahé, kdyby hlavní Firma, která dostala zakázku, musela ještě zkoumat subdodavatele. To stejné platí i pro sociální kritéria. To vše by vedlo k tomu, že obce a úřady by sami mohly eh, definovat kritéria, která se přesně hodí na tu firmu, které chtějí zakázku přidělit. Takže musíme to ošetřit velice pozorně eh, a opatrně, protože by to mohlo velmi zkomplikovat řízení, eh, bylo by příliš drahé a to není v zájmu nikoho. <clears throat> Děkuji. A jako poslední ze stínových zpravodajů paní Ford. Um- Děkuji vám. Eh, mnoho z nás hovoří o té energetické stránce veřejných zakázek. Já bych ráda hovořila i o kompetencích ostatních výborů, pokud je například o výzkum a inovace. Já si myslím, že veřejné zakázky jsou klíčovým prvkem podpory inovací a je potřeba inovace podporovat při udělování takovýchto smluv. Jednak toho můžeme docílit zjednodušováním, které je potřeba vyvážit s transparentností e, samozřejmě, ale za druhé je potřeba umožnit firmám, e, respektive tvůrcům té smlouvy, vypracovat ty návrhy zakázek tak, aby umožňovaly vypracování řešení. A ne, že se předem určí, jaké to řešení má být. A možná, že bychom měli předložit nějaké takovéto pozměňovací návrhy, které tuto flexibilitu umožní, že ten kontraktor neřekne, chci řešení takové a takové, a spíše řekne, mám problém takový a takový, nabídněte mi nějaké řešení vy. Eh, tak bychom podpořili tedy inovaci, protože inovaci nelze dělat na povel, že ano? Eh, eliminace zbytečné komplexnosti pomůže malým a středně velkým podnikům. Eh, já myslím, že zde je zatím nevyvážená ta pomoc eh, pro lokální malé a středně velké podniky, protože často ty firmy chtějí mít ty smlouvy lokální, ne nutně jenom přeshraniční. Pokud jde o tu energetickou efektivitu, to kolegové jistě velmi dobře vědí. My jsme, my jsme strávili mnoho času diskusí nad tímto nejnižší cena není vždy úplně nejlevnější. Ehm, je potřeba se podívat na náklady celkově, na náklady na životní cyklus. Je potřeba respektovat, že mnoho ehm, veřejných úřadů a vůbec institucí má teď velké problémy s, vůbec se scháněním peněz na zaplacení čehokoliv. Takže eh, to jsou, eh, to jsou důležité věci. A klíčová oblast, na kterou já osobně bych se za, za, zaměřila, je podporování inovací ve veřejných zakázkách. Já si myslím, že tento výbor by zde měl mít naprosto vůdčí funkci. Děkuji. Děkuji vám. Slovo má paní Grostet. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Mnohé už tady bylo řečeno a já souhlasím s tím, co tady předložil pan zpravodaj. Když eh, hovoříte eh, s majiteli nebo vedoucími velkých firm nebo malých a středních podniků, tedy pardon, eh, tak od nich slyšíme, že je to příliš těžkopádné, příliš velké administrativní břemeno a překážky a to je to, co malým a středním podnikům velmi vadí. Především v době krize je důležité, abychom měli na mysli, když hovoříme o výběrových řízeních právě na malé a střední podniky. Musíme zohledňovat ekologické otázky, životní prostředí, ale bylo by opravdu kontraproduktivní, kdybychom přitom zatěžovali eh, naše eh, podniky přílišnými pravidly. Takže měli bychom to samozřejmě vyvíjet tím směrem, který tady byl vytyčen, ale na druhé straně musíme odlehčit překážky, eh, které brání našim podnikům. Je důležité tady zdůraznit především princip reciprocity. Někteří už to tady zmínili. Musíme eh, velmi eh, zdůraznit tento princip, prosazovat ho a pokud není uplatňován, tak evropské podniky musí v takové chvíli Eh, být upřednostněny spíše než podniky z třetích zemí, které mnohem méně respektují eh, naše sociální i ekologické normy. Pokud jde o nevyváženou eh, soutěž z Číny třeba nebo z USA, tady je potřeba podpořit produkci v Evropské unii. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek musí kráčet tímto směrem, tak abychom opravdu podporovali to, co se produkuje v Evropě. Závěrem bych chtěla říci, že vítám všechny pozměňovací návrhy, které byly předloženy a které mi umožňují nebo které pod, umožňují podpořit malé a střední podniky a jejich činnost. Pomáhají zavést dobré evropské postupy, které mají usnadnit přístup malým a středním podnikům na trh se zakázkami, eh, s veřejnými zakázkami, protože oni tady eh, naraží ještě na celou řadu problémů. Děkuji. A jako další vystoupí kolega Vidal Quadras. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Jako první musím poblahopřát panu zpravodaji k vypracování tohoto návrhu stanoviska. Musíme velmi pozitivně posoudit jeho úsilí, aby se posílilo používání elektronických prostředků, to určitě usnadní všechny procesy. Také chce posílit dohled, pokud jde o zadávání veřejných zakázek a také zpravodaji jde o to, aby se zachovala důvěrnost informací, které jsou součástí elektronických zakázek, které se zadávají po internetu. Nicméně myslím si, že ten text by se mohl ještě zlepšit. Například eh, uplatnit eh, stejnou regulaci nebo stejná pravidla na smlouvy s centrálními vládami, ale i s regionálními a místními orgány, protože jsou země, kde regionální orgány sehrávají velmi důležitou roli. Například Španělsko nebo Německo. V mé zemi jeden z problémů, který máme, spočívá v tom, že zde máme deficit autonomních, tedy regionálních samozpráv. A abychom to vyřešili, musíme věnovat zvláštní pozornost těchto, těmto regionálním úrovním, které zadávají veřejné zakázky a musíme zajistit, aby také poskytovali všechny záruky. Pokud jde o ekologické náklady, když se počítá počítají náklady na životní cyklus produktů nebo služeb, které jsou takto kontrahovány, tak je to jasné. Pokud si najmete eh, podniky, nebo eh, poskytovatele služeb, kteří jsou místní, tak se ušetří náklady za dopravu. A to by mohla být eh, určitá diskriminace ve prospěch těch místních eh, a to ne vždycky je dobré. A konečně článek 55.3c stanoví možnost vyloučit ekonomického operátora z veřejné výběrového řízení. A myslím si, že je to velmi nejasné, protože tam se říká, From participation in a public contract, any economic operator where the contracting authority can demonstrate by any means that the operator is guilty of other grave professional misconduct. Creo que... Já si myslím, že toto znění je velmi nejednoznačné, protože co to znamená? grave professional misconduct can demonstrate by any means. Je tam velmi důležité zajistit právní jistotu a ty normy musí být proto přesné a konkrétní. A toto znění podle mého názoru je velmi nejednoznačné a nechává tam možnost své volné interpretaci. A já si myslím, že je třeba tuto formulaci mnohem přesněji uvést. Jinak eh, ten úvod eh, pana Girka byl velmi trefný. Myslím si, že jsme na dobré cestě, aby tato směrnice efektivně přispěla ke zlepšení našeho panoramatu, pokud jde o veřejná výběrová řízení. Děkuji. Kolega Weber. Pan kolega Weber. <clears throat> Euh, ano, pokud jde o státní zakázky. První problém, podle mého, je, že naše evropské veřejné zakázky jsou ty nejotevřenější na světě. Jsou otevřeny 95% všech uchazečů, zatímco naši hlavní konkurenti, a teď nemám na mysli pouze takové země, jako je Čína, nebo i další rozvíjející se země, nebo i pokročilé země, rozvinuté země jako Kanada, nebo Japonsko, nebo Spojené státy. I tyto země mají veřejná výběrová řízení, která jsou velmi chráněna nebo dokonce zcela neproniknutelná. To je tedy první problém. Jak dlouho ještě necháme ty naše veřejná výběrová řízení otevřena nabídkám, které přicházejí odkudkoliv, nejen od těch eh, rozvíjejících se ekonomik, aniž bychom vyžadovali reciprocitu. To není možné. Neříkám to proto, abychom uzavřeli svůj trh abychom uzavřeli ta výběrová řízení zahraničním nabídkám, ale abychom vyžadovali otevřenost i z druhé strany. Vím, že 30. března tohoto roku byl předložen legislativní návrh eh, v oblasti reciprocity veřejných výběrových řízení, řízení. Předložila ho komise, dostaneme ho brzy v parlamentu, tam se navrhuje několik nástrojů k zajištění této vzájemnosti a musíme si dát velký pozor na to, aby se eh, tato ustanovení ještě posílila. Pokud je o tento text, ten je opravdu skvělý a souhlasím také s pozměňovacími návrhy, které zde předneslo několik předřečníků. Jen dvě nebo tři drobnosti. Už to bylo řečeno, ale je to velmi důležité. V této nové právní úpravě přidělení zakázky na základě nejnižší ceny pořád funguje jako velmi důležité kritérium. Přehnané využívání takovéhoto kritéria, to znamená nejnižší cena, může mít negativní dopad na inovace, na hledání lepší kvality a na lepší vztah mezi kvalitou a cenou. To už zde zaznělo. Takže je třeba, aby toto cenové kritérium bylo jen jedním z řady, a aby ostatní kritéria bylo skutečně také vzata v úvahu. Další důležitý bod, eh, u kterého se nebudu příliš zdržovat, protože už o něm hovořili i ostatní, je mechanismus, který se týká subdodavatelství. To je třeba vyjasnit. Eh, když se podíváme třeba na tu polskou veřejnou zakázku, eh, jedná se o dálnici mezi Łódź a Berlínem. Získala to čínská firma. Byly to velmi dobré ceny, které nabízely, ale pak se to eh, promítlo, toto snížení na eh, polské subdodavatele. Takže ta dohoda nakonec se rozpadla, protože polští subdodavatele odmítli ty drastické podmínky, které jim byly vnucovány. Takže musíme dávat mnohem větší pozor na ten subdodavatelský řetězec při přidělování veřejných zakázek. A Informace o hlavních subdodavatelích musí být známy předem a státní orgány musí specifikovat povinnosti jednotlivých stran, aby bylo možné zajistit efektivní dohled a kontrolu. A poslední bod. Evropská komise vypustila článek 27 současné směrnice. Článek 27 souvisí s ustanoveními o ochraně pracovních míst, o pracovních podmínkách a také o ochraně životního prostředí. V novém textu máme ustanovení na toto téma, ale ta formulace mně připadá trochu vágní. V každém případě příliš taková slabá. Proč bychom si neměli zachovat stávající text eh, tak, jak tam leží a běží, a uplatňovat článek 27 na všechny subdodavatele a na celý ten dodavatelský řetězec? Děkuji panu kolegovi Weberovi a paní Macej Kukovič má jako, slovo jako další. Very much. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Ráda bych poblahopřála eh, k tomuto návrhu stanoviska panu navrhovateli, protože si myslím, že je skutečně pravý čas na obnovení, na takový upgrade této směrnice. Veřejné zakázky jsou dnes a do budoucna budou zdrojem pracovních míst a zároveň zdrojem inovací. Zejména v průběhu krize jsou peníze a čas to nejdůležitější pro přežití, zejména pro přežití malých a středně velkých podniků. Z tohoto důvodu je potřeba zjednodušovat, zjednodušovat, zjednodušovat. V každé větě musíme zjednodušovat a musíme zároveň dbát i na kvalitu. Pro veřejné zakázky byla e, v minulosti nejdůležitější jenom cena ale dnes víme, že je také velice důležitým aspektem kvalita. Kvalita a zdraví. Nejenom zdraví lidské, ale i zdraví celého zbytku světa a okolí. Já bych chtěla zdůraznit, že pro malé a středně velké podniky jsou zde obrovské překážky v podobě například obratu. Velice často se kladou jasné požadavky na to, jak vysoký má být obrat firm, které se smějí účastnit daného výběrového řízení. A v podstatě se dá říci, že se tím zavírají dveře pro vlastně všechny malé a středně velké podniky. Velice proto podporuji tento upgrade dané směrnice. Doufám, že se nám podaří vytvořit nová pracovní místa díky nové legislativě. Děkuji. Grazie, <clears throat> monsieur Odi. Děkuji, pan Ody. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, já bych chtěl panu zpravodaji poděkovat eh, za eh, významný kus práce a chtěl bych se eh, připojit k tomu, co jsem tady slyšel eh, v různých vystoupeních eh, politických skupin, a to ve dvou tématech. Jednak pokud jde o malé a střední podniky. Myslím si, že návrh komise nepřihlíží k mnoha usnesením, které parlament odhlasoval. Já si vzpomínám na jednu rozpravu, kterou jsme tady vedli s předchůdcem pana Barniera, s panem Šelenem Magrevin. A my jsme tehdy ve velké politické většině požadovali, aby byla vyjednána zvláštní eh, dohoda u VTO, pokud jde o malé a střední podniky, ehm, protože pokud jde o zadávání veřejných zakázek, tak tady byla přijata výjimka asi pro 15 zemí a Evropská unie, a já si myslím, že tehdy jsme udělali vážnou chybu, Evropská unie nechtěla souhlasit s touto eh, výjimkou pro malé a střední podniky při zadávání veřejných zakázek a my jsme tehdy požadovali, aby zahájil eh, vyjednávání s VTO a já už nevím, jestli současný komisař pro obchodní záležitosti by s tím souhlasil, ale myslím si, že bychom se o to měli alespoň pokusit a v této směrnici si myslím, bychom měli nalézt takovou formulaci, která by vyhověla všem politickým skupinám, aby malé a střední podniky měly lepší přístup k veřejným zakázkám, měli bychom jim eh, samozřejmě eh, zjednodušit některé požadavky, Částečně je to i v tom návrhu. To, co navrhuje komise, tedy eh, omezit eh, pocit eh, součástí zakázky a záruky, tak to všechno je pěkné, ale nezabrání to tomu vývoji, ke kterému dochází. A my vidíme dnes, že velké podniky si uzurpují všechny velké zakázky a potom subdodavatelsky tedy takto to ubírají vlastně malým a středním podnikům a velké podniky nejprve nabízejí malé ceny, potom skoupí e, malé a střed, malý podnik a najednou ty ceny potom stoupají. Takže tady e, bychom měli e, dát prostor malým a středním podnikům. Nevím, jestli by tady měly být nějaké kvóty, nevím, ale měli bychom opravdu dát prostor malým a středním podnikům, bo tím, že tam nějakým způsobem budeme regulovat subdodavatelství a měli bychom tam možná upravit nějaké změny, které by stát měl provést. Potom, pokud jde o reciprocitu, myslím si, že bychom tady měli nalézt politickou většinu k požadavkům, k požadavku reciprocity. Děkuji eh, kolegovi Weberovi eh, za to, že nás tady informoval o jiném legislativním eh, řízení. Já jsem o tom nevěděl, ale kladu si otázku, jestli by nebylo dobré dohodnout se na eh, nějakou, eh, nějaké formulaci pozměňovacího návrhu, kde bychom dali do výjimek to, že zadavatel může vyloučit nějaký podnik nebo dodavatele kde ten, ta země původu nemá stejné podmínky, jako jsou u nás. E, bude tady trialog, e, nevím, jak to tam bude, ale my bychom tedy měli snažit se tady dosáhnout e, politické většiny, pokud jde o tu reciprocitu. Grazie. Děkuji. Pan Ru- Rubik, prosím. Já taky, Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že v současnosti, v době krize, hospodářské soutěže hrají eh, důležitou roli, nebo hospodářská soutěž hraje důležitou roli. A proto je velmi důležité to, co tady zmínil pan Gjörg. A já mu za to děkuji. Děkuji za velmi podrobnou analýzu toho, jak můžeme dokázat, aby malé a střední podniky, ve kterých vzniká většina pracovních míst, Především tedy tady víme, že v prvních pět letech vzniká 80 všech pracovních míst. Tak jak můžeme ty velké zakázky, které mohou přijmout pouze velké firmy, rozložit na menší e, části? To je klíčová otázka, protože některé zakázky, které jsou zadávány, e, jsou koncipované tak, že od začátku jasné, kdo tu zakázku dostane. Já si myslím, že e, to by se nestalo, kdyby se veřejné úřady snažily ty zakázky eh, nastavit eh, jinak, eh, rozdělit je na části, aby to mohly přijímat i malé a střední podniky. Nevím, jak bychom to v tom textu mohli naformulovat, ale možná, že bychom mohli nalézt nějaké řešení, které by umožnilo i malým a středním podnikům Eh, se účastnit. Neříkám, že by tam měla být nějaká kvóta, ale přece jen by tam měla být asi nějaká pobídka k tomu, aby ty obrovské zakázky byly rozděleny na části. Děkuji. Eh, tím eh, se vyjádřili už všichni kolegové. A teď má slovo pan zástupce komise, pan Kraku. Thank you very much for your constructive comments. Děkuji všem za konstruktivní připomínky. Já bych dodal jenom dvě, eh, dva nebo tři poznatky. Eh, myslím si, že to nejdiskutovanější eh, bylo to téma zelených veřejných zakázek a jaká by měla být role a jaké by mělo být místo tohoto typu veřejných zakázek v tom návrhu. My jsme na to odpovídali už, když jsme připravovali ten návrh a vždy jsme dostali Eh, do, dospěli toho názoru, že v podstatě tyto směrnice musí před, předpokládat eh, transparentní proces pro udělování veřejných zakázek a v tom smyslu nabídneme všechny potřebné nástroje, které budou potřebné pro ty udílející instituce, aby tyto mohly zohlednit zelené aspekty veřejných zakázek. Ale připadalo nám poměrně složité konkrétně zadávat obsah těch zakázek, že eh, bychom, navrho, že bychom eh, přikazovali, že se může nakupovat jenom zelené, nebo z 20% zelené, z 30% zelené a tak dále. Musíme být realističtí, že ano. A proto jsme se pokusili připravit nástroje pro právní základ a propojit je s nástroji politiky, které existují už různých oblastech, například ve směrnici o vozidlech, o, eh, o energetické účinnosti a tak dále. My si myslíme, že směrnice eh, veřejných zakázek by jim těmto dalším nástrojům měla nechat prostor, měla by na ně odkazovat a odkazovat na případný vývoj, ke kterému v nich může dojít. Je velmi těžké dávat sem jako právní závazek do směrnice o veřejných zakázkách něco, co by nařizovalo nějakou kvótu nebo něco takového. Takže to bylo k těm zeleným veřejným zakázkám. Při hodnocení tohoto celého jsme takhle zvažovali eh, to, že ty zadavatelé velmi často nejsou dostatečně kompetentní k tomu, aby nakupovali zelené produkty. Takže jsme sem zahrnuli ustanovení o tom, že chceme motivovat členské státy, aby tyto vytvářely centra odborných znalostí, které pomohou konkrétním zadavatelům, když ti to potřebují eh, vytvořit zakázku, zadat zakázku, která se týká zelených služeb nebo produktů. Eh, je tady pak také jeden pozměňovací návrh, který hovoří o tom, že by zadavatelé měli mít tu zelenou kompetenci, ovšem to se nám zdálo trošičku složité pro eh, jakousi aplikovanost na členské státy nebo zadavatele v nich. My jsme toho názoru, že by se tímto aspektem měla zabývat národní specializovaná centra. A pak mi dovolte vyjádřit se k jednání. Jistě jste pochopili, že jsme se snažili zjednodušit všechny procedury a vytvořit prostor pro více jednání v celém tom procesu, v celém jeho průběhu. Chceme analyzovat transparentnost a požadavky na nediskriminaci, což je postup, který už nějakou dobu máme. Ovšem je velice těžké zajistit otevřená jednání ve všech případech. My se bojíme zneužití tohoto ustanovení, e, když to bude jednání neomezené na nějaký omezený počet případů. Takže máme zde návrh, který zajišťuje více jednání než směrnice z roku 2004, ovšem ta jednání jsou omezena na konkrétní situace. A úplně poslední věc, ta se týká vzájemnosti, to tu myslím taky zaznělo. Je zde konkrétní nástroj, který byl v nedávné době navržen a my si myslíme, že o tomto nástroji se musí diskutovat na specifickém místě, protože zde jsou různé zájmy, na mezinárodní a národní scéně. A tento návrh asi není tím nejlepším místem, kde o konceptu vzájemnosti diskutovat. Ale vzájemnost je důležitá. Děkuji za slovo. Děkuji. Takže na závěr této diskuse, která byla opravdu velmi zajímavá, chceš ještě slovo? Děkuji, paní předsedkyně. Ehm, možná by nám zástupce komise mohl vysvětlit tu poslední větu, že ta diskuse o reciprocitě nepatří sem, ale patří jinám. Okay. Ano. Ehm. Bych, prosím, odpověděl byste na tuto otázku? Yes. E, jo, jo. E, Evropská unie je přísedící stranou jednání VTO. A v této oblasti jsou konkrétní nástroje, které se používají v jednání eh, na této platformě a ta jednání sledují evoluci těchto nástrojů. A v tuto chvíli nejsme technicky připraveni tento krok podniknout v rámci tohoto návrhu. Myslíme si, že dynamika tam těch jednání je úplně jiná a právě proto ten konkrétní nástroj, eh, který má vlastně jinou hodnotu než tato směrnice, bude muset být vypracován, aby řešil právě tu otázku, kterou jste zmínili, pane kolego. Eh, ano, já jsem čekala, až mě doběhne tlumočení. Prosím, pan kolega Ody. Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že Evropský konkurence, že my jsme všude otevření, všechny politické frakce napravo, nalevo vám to říkají, no tak už nebuďte naivní. Vy mluvíte o jednání VVTO, jak dlouho to bude trvat? 100 let? Za tu dobu už nebudeme mít ani malé a střední podniky, ani žádné podniky, ani žádný průmysl. My chceme nějakou právní úpravu a pokud to nebude podle pravidel VTO a vy z toho máte strach, no tak eh, půjdeme k soudu. No a vy budete se soudit z VTO, to není žádný problém, prostě aspoň vteřinu poslouchejte naše poslance. odpověď, počkejme, co řekne VTO, to není odpověď. My máme politickou většinu a doufám, že budeme mít politickou většinu, abychom eh, získali reciprocitu, jak říká kolega Weber, my nechceme zavřít naše trhy, ale nechceme být naivní. To je ponaučení ze všech těch voleb, které proběhly v členských státech. No tak konečně ty občany poslouchejte. Pan kolega Weber, který celou tuto situaci rozvířil, požádal o slovo. Ano, ale jen taková informace, protože já musím sledovat tyto otázky. To, co se debatuje, ten slavný legislativní návrh o reciprocitě, to jsou v podstatě tři nástroje, zatím ještě neexistují a my musíme nalézt většinu, abychom je prosadili. První nástroj těm místním zadavatelům, to znamená nemocnicím, prostě těm místním zadavatelům dává právo uzavřít své veřejné výběrové řízení před zeměmi nebo účastníky ze zemí, kde není reciprocita. To je první nástroj. Druhý nástroj. Komise by mohla požádat Evropskou radu o povolení uzavřít výběrová řízení před zeměmi, které nám uzavírají svá výběrová řízení. To je tedy druhý nástroj a třetí nástroj. To už v podstatě by bylo dobré, protože se to uplatňuje. Uzavřít vstup na naše výběrová řízení velmi nízkým nabídkám a ten filtr by prováděly národní orgány. Takže to je na stole, zatím to ještě není odhlasováno, ale já souhlasím s kolegy v tom, že Samozřejmě jsou zde legislativní texty, které o tom všem debatují a my doufáme, že všechno bude nejen odhlasováno, ale ještě posíleno. Ale v tom textu, který my tady diskutujeme o zadávání veřejných zakázek, už do toho to můžeme přece mít, už to tam můžeme začlenit, to ničemu nebrání. Děkuji, pan Langen. Já bych eh, tady stručně řekl něco z historie eh, zadávání zakázek, veřejných zakázek. V roce 96 eh, jsem byl novým poslancem a zpravodajem pro přizpůsobení se urugvajskému kolu. Účastnil jsem se tedy e, této záležitosti a pan Monty jako komisař pro vnitřní trh tam předložil e, tak tehdy to schválil 34 kolegům, kolegů a dva nebyli pro. A proč eh, kvůli eh, nedotečné reciprocitě. Takže já si myslím, že bychom to měli dát do návrhu zákona, to, co tady kolegové právě navrhli, a komise se tím potom musí zabývat a pokud eh, budou problémy ve vyjednávání s radou, tak se rada musí vyjádřit jednoznačně, že to nechce. Já to stoprocentně podporuji. Jako italská občanka vás prosím, abyste toto příliš nerozmazával. Tak na závěr má slovo kolega Girek. Köszönöm szépen a, a szót, elnök asszony, és nagyon köszönöm a, a kollégáknak. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji kolegům za tuto plodnou diskuzi, která nás tady obohatila, třeba o ten nový prvek reciprocity, ale i jinak. To byla velmi kvalitní diskuze, velmi dobrý základ pro další práci. Obávám se, že pozměňovacích návrhů bude opravdu mnoho, ale pokud budou kráčet tím směrem, který jsem tady nastínil, eh, tak eh, to tomu závěrečnému testu pouze prospěje. Nechci tady ehm, zcela podrobně reagovat na každé vystoupení, eh, ale chtěl bych všem poděkovat za pomoc a chtěl bych zdůraznit tři věci a na ty také zareaguji. Eh, jednak eh, sociální kritéria při zadávání veřejných zakázek, tak jak to tady navrhnul kolega Balcitis. Nebude to jednoduché, protože eh, tady je potřeba mít eh, vyváženost s ekonomickou stránkou věci. Takže samozřejmě rád si přečtu ten poslanecký návrh, ale mám obavy, protože nevím, jestli sociální aspekty, jestli veřejné zakázky jsou tím správným místem, kde by se měly uplatňovat sociální aspekty. Potom eh, ty zelené zakázky, zelené aspekty. To je něco, e, co je jádrem mého stanoviska a já jsem rád, že tady e, byla tato reakce, bylo řečeno, že ta zpráva by měla být v této věci e, výraznější. Myslím si, že kompromis který byl uzavřen, pokud jde o e, energetickou efektivitu, tak ten jsem převzal do mého stanoviska. Je to e, vlastně minimum, které tam bude, takové minimální východisko a já e, samozřejmě budu rád pokračovat touto cestou. Třetí věc, kterou bych chtěl zmínit, Bylo to důležité i v jedné diskuzi, kterou jsme vedli již dříve. Souhlasím s tím, že eh, rovnost zacházení eh, se subjekty má být v textu. V tuto chvíli to tam ještě není, ale pokud eh, tady předložíte k tomu nějaký pozměňovací návrh, tak ho uvítám. Myslím si, že to, co uvedla komise, by nás mělo vést k tomu, abychom tuto myšlenku ještě více rozpracovali a vložili ji do závěrečného textu. Budu tedy eh, čekat na pozměňovací návrhy paní Kloser, pana Odyho. Myslím si, že to je otázka, eh, na které se shodnou všechny eh, skupiny. Všem vám děkuji za to, že jsme se tady nad tím společně zamysleli. Do pátku je čas na předkládání pozměňovacích návrhů. Děkuji. Sí, concludiamo du... Děkuji, takže tím jsme uzavřeli tento bod. Já také děkuji zpravodaji i všem kolegům, kteří si vzali slovo za tuto velmi kvalitní a zajímavou diskusi a připomínám, že datum pro předkládání pozměňovacích návrhů je 6. června ve 12 hodin, jak už bylo řečeno. Další bod který už bude muset být projednán trochu rychleji, se týká zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb. Spravodaj kolega Balčitis má hned slovo, aby nám mohl tuto zprávu představit. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající. Právě jsme ukončili rozpravu o principech řídících zadávání veřejných zakázek. Já jsem navrhovatelem stanoviska k směrnici ohledně veřejných zakázek u subjektů působícím v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb. Existují dvě směrnice, které řídí aktivitu v těchto sektorech. Já bych chtěl zdůraznit, že objem veřejných zakázek, respektive smluv zakázek udělených v tomto sektoru je velmi vysoký. Podle mého názoru je návrh komise dosti dobrý, protože zohledňuje podstatu tohoto konkrétního sektoru. Je potřeba zdůraznit, že úroveň liberalizace se velmi liší v členských státech. Komise provedla veřejné konzultace se zúčastněnými stranami, které se shodly, že separátní sada pravidel, kterou už máme pro tyto, pro tyto operátory, by měla zůstat v platnosti, protože reflektuje právě specifičnost těchto sektorů. Komise rovněž došla k závěru, že stále je vysoká koncentrace a jaksi nedostatek konkurence v tomto sektoru. Ovšem to je historicky dáno. Lze to vysvětlit samozřejmě také hospodářskou, geografickou situací a mnoha jinými faktory. V tomto smyslu si myslím tedy, že návrh komise je dobrý. Na druhou stranu situace se mění. Sektory se otvírají, a pravidla, která tyto sektory řídí, se musí změnit. Teď se rád dostanu k samotnému jádru návrhu komise. Jednak ten návrh zavádí modifikované definice použitých konceptů. Zohledňuje se judikatura Evropského soudního dvora. Jde tu o instituce řízené veřejnými zákony a koncept o, o koncept veřejné zakázky. Rovněž se e, e, eliminuje rozdíl mezi prioritními a neprioritními službami. Umožňuje se vybírat si formu procedur, vybírat si inovativní procedury a procesy a zájemcům se umožňuje vybrat si z šesti možností. Jedna z našich velkých snah v modernizaci tohoto sektoru je zavedení elektronických veřejných zakázek. Na tom se všichni shodneme. Jakmile budou elektronické zakázky zavedeny, uspoříme mnoho prostředků, zlepšíme celou situaci a přineseme obrovské výhody malým a středně velkým firmám. Protože eh, bude daleko lepší a transparentnější přístup na trh veřejných zakázek. Návrh směrnice eh, navrhuje povinný systém eh, předání výzev v elektronické podobně, rovněž se zavádí povinná dostupnost elektronických dokumentů a eh, od členských států se požaduje přechod v příštích dvou letech na elektronickou komunikaci v sektoru veřejných zakázek. Rád bych navrhl změnu eh, navržených termínů, protože ty termíny navržené komisí jsou příliš záhy Eh, jsou, jsou respektive příliš, příliš krátké, protože eh, instituce v sektoru veřejných zakázek budou potřebovat nějakou dobu na přizpůsobení se. Rovněž se hovoří o možnosti zakázat určitým institucím účastnit se eh, těchto procesů, pakliže budou i u nich identifikovány porušení legislativy. Já bych rád zdůraznil, že je potřeba umožnit existenci inovativních veřejných zakázek, a je potřeba zohlednit eh, práva na duševní vlastnictví a aspekty těchto práv. Hovoříme-li o malých a středních firmách, tak veřejný sektor pro malé a střední podniky se plně otevře, eh, pakliže, pouze pakliže všechny členské státy začnou implementovat a uvedou do praxe pravidla týkající se elektronických veřejných zakázek. Problémy, které zde dnes ještě máme, je hlavně různá interpretace pravidel, která jsou platná v současné době v různých členských státech. A když se podíváme na praktickou aplikaci, tak se ty rozdíly projeví ještě důrazně. Ovšem, jak doufám, do budoucna se nám podaří tato pravidla aplikovat konzistentně ve všech členských státech. Děkuji vám. Děkuji vám. Eh, a teď zahájíme diskusi. Jako první bude hovořit pan kolega Langen. Já, uh, vielen Dank, Děkuji, já budu stručný. Eh, tady jde v podstatě zkrátka o navázání na existující eh, pravidla pro zadávání veřejných zakázek. Už jsme tady diskutovali o tom, jak je možné do toho začlenit malé a střední podniky. Pan zpravodaj nebo předkladatel udělal návrhy, budeme o tom muset ještě diskutovat, ale děkuji. Pokud jde o prodloužení lhůt, tak si nejsem jist, jestli to nakonec není příliš dlouhé, protože vy jste to eh, navrhnul mnohem delší. Budeme si o tom muset ještě promluvit, tedy o tom, jestli návrh komise v tom není vhodnější. Dvě věci jsou mi zde nápadné. Jednak samotné prahové hodnoty, ty už eh, po 20 let zůstávají nezměněné se změnou tedy eh, jedinou, kdy eh, vlastně se přešlo na euro a přesto pouze 3% zakázek bylo zadáno přeshraničně v Evropské unii. Takže Máme sice předpisy pro výběrová řízení na evropské úrovni, ale podniky je v podstatě téměř nevyužívají anebo jen u opravdu obrovských zakázek, kde eh, malé a střední podniky jako samostatní uchazeči nemohou vůbec figurovat. Je tady velký rozpor mezi tím nárokem, o kterém tady pořád hovoříme, tedy že chceme do toho zapojit malé a střední podniky a realitou. Neodpovídá to skutečnosti. Je potřeba zamyslet se nad tím, jak tento mechanismus změnit, jestli se nám to podaří nějakým novým nástrojem změnit tuto skutečnost. Potom druhá věc, Komise eh, tady eh, zavedla jednak ohlašovací eh, povinnost a prahové hodnoty a musíme se zamyslet nad tím, jestli je to správné opatření. Potom mám otázky k článku 2, odstavec 22, stádia životního cyklu. Otázkou je, jestli něco takového tam musíme dát a, a Potom, jaké vedlejší věci budou zohledněny, kolega Tarabela ve výboru IMCO navrhnul, aby všechny nejrůznější myšlenky, eh, které existují v oblasti eh, veřejného zadávání, do toho byly zahrnuty. Nejenom eh, legislativa, zákony, ale všechny ostatní podoby. Ale zadavatele můžete také přetížit tím, že jim dáte příliš mnoho podmínek. Je potřeba, aby veřejný zadavatel eh, si mohl eh, nad tím eh, ponechat takovou tu rozhodnou pravomoc. Například by bylo dobré, aby zadávací místa, zadávací orgány hodnotili alternativní nabídky. Komise říká, že to nejde, ale já bych si přál, aby měli povinnost něco takového dělat protože eh, zásada eh, eh, výhodnosti té ceny je mm, důležitá, ale někdy jsou technicky potřebné i náročnější řešení a měla by být možnost něco takového udělat. Potom druhá věc, a to platí i pro odvětvovou směrnici, je potřeba, abychom v této směrnici na některém místě protože tam se to týká pouze některých zakázek nad určitou prahovou hodnotou. A my bychom tam měli dát povinnost pro členské státy, aby pokud budou nějaké zakázky pod tímto limitem, byly povinny všeobecné zásady eh, Evropského smluvního práva dodržovat. To znamená rovnost eh, hospodářské soutěže, nediskriminace a přístup pro všechny. Tyto věci by tam měly být v nějakém článku, v nějakou podobou zmíněny, protože fakt je ten, že Evropská pravidla existují, nejsou všude ovšem stejným způsobem uplatňována, ale mnozí i v Německu, a tam je to díky federální struktuře ještě složitější, mnozí se odvolávají na to, nemáme žádnou povinnost, protože evropská pravidla platí až od určité prahové hodnoty. A kdybychom tady odkázali na všeobecné smluvní pravidla, to je důležité, abychom to tam dali. Jinak děkuji panu zpravodaji za jeho návrh. Je to pouze eh, stanovisko, takže děkuji panu navrhovateli. Není to eh, definitivně zpráva, ale přesto bychom to měli formulovat tak, aby to IMKO nemohl jednoduše odmítnout, ale abychom se prosadili s tím, oč nám jde. Eh, děkuji a slovo má Fiona Hall. Thank you. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji mnohokrát panu zpravodaji za jeho zprávu. Dovolte mi několik připomínek. Jednak k těm nákladům na životní cyklus. Veřejné zakázky jsou jedním z nejefektivnějších nástrojů, který máme, abychom průmysl donutili jít cestou eh, cílu udržitelnosti a ochrany klimatu. Je velice důležité, abychom eh, sem zahrnuli koncepty energetické účinnosti, jak do této směrnice, tak do té, o které jsme hovořili před chvílí, eh, o těch veřejných zakázkách obecně. Nemyslíme si, že by to eh, bylo něco, co by, co by měla v poli působnosti směrnice o energetické účinnosti, protože ta úroveň zapojení není stejná. Směrnice o energetické účinnosti jde do detailu a toto je ten celkový obecný koncept. A proto si myslím, že to má e, místo v obou těchto směrnicích. Souhlasím s tím, co říkala Vicky Ford v předchozí diskusi, v tom smyslu, že veřejná, veřejné zakázky mohou být hybatelem inovací, zejména pakliže e, ty kontrakty jsou e, tak formulovány, aby umožňovaly otevřené řešení e, z hlediska inovací. Pokud jde o aplikaci eh, nákladu na životní cyklus, momentálně se toto nechává členským státům k projednání a já si myslím, že bychom měli zajistit eh, určitou povinnost v této oblasti, jakmile komise finalizuje svou metodologii, protože pakliže je něco nákladově efektivní v celém životním cyklu, je to také levnější. Nemá to tedy pouze environmentální přínosy, má to přínosy i hospodářské a finanční. Toto zdůrazňuje i nedávná studie PricewaterhouseCoopers, která říká, že zelená politika v oblasti veřejných zakázek může uspořit více než 20 miliard euro ročně. Elektronické veřejné zakázky. Vítám větší důraz, který se na toto klade, na využívání elektronické komunikace ve veřejných zakázkách. To je jednoznačně způsob, jak omezit náklady a zjednodušit celý systém, ale je to zároveň podle mě také způsob, jak ten proces zpřístupnit pro malé a středně velké podniky. Souhlasím s tím, co řekl pan zpravodaj tedy že členské státy musí implementovat Evropský kodex nejlepších osvědčených podstupů, tak aby zjednodušili přístup malých a středních podniků k veřejným zakázkám. Zaujala mě také myšlenka, že členské státy by měly vysvětlovat, kdy a proč se tímto kodexem neřídí. Protože malé a střední podniky si zaslouží vědět, proč se, to, se ten kodex nedodržuje. A nakonec návrh komise zavádí národní do, dohledové instituce, které poskytují právní pomoc a vedení. Já si myslím, že toto je problematické. Je potřeba, abychom věděli, co, co se dělá jinde a abychom sdíleli informace. Ovšem, vytvoření nové instituce je rizikem v tom smyslu, že se bude jednat o další výdaje, zejména v době, kdy se eh, všude kolem rozpočty škrtají. Já si říkám, jestli by to nešlo udělat nějak efektivněji. Například tím, že by se združily národní instituce, tak jako to probíhá v jiných oblastech, v oblasti telekomunikací. A vůbec je to návrh v celé řadě oblastí. Místo toho zkrátka, abychom vytvářeli novou agenturu, novou instituci, tak bychom ty národní regulátory nebo dohlížecí orgány združili, aby tyto instituce sdílali, sdílali své zkušenosti. Nicméně eh, celkově za to děkuji panu zpravodaji a těším se na další práci na tomto tématu. E Vidím, že už se někdo další nehlásí o slovo, takže dám slovo panu Krakunovi z komise. Prosím. Thank you very much. Thank... Děkuji mnohokrát za poznámky a připomínky my je vememe řádným způsobem na vědomí. A mě teď dovolte dvě nebo tři stručné poznámky k tomu, co zde zaznělo. My už jsme samozřejmě sem začlenili několik ustanovení o malých a středních podnikách, jak je, podnicích, jak je zvýhodnit v veřejných zakázkách. A my ten text budeme i nadále zlepšovat, takovým způsobem, aby co nejvíce lidí s tím bylo spokojeno. Ale něco konkrétnějšího k přeshraničním zakázkám teď. Ehm, upozorňuje se na to, že pouze 3% veřejných zakázek jsou přeshraniční na vnitřním trhu, což se zdá málo jako číslo. Je to číslo, které pochází z naší statistiky, ale připomínám, že se jedná o přímé veřejné zakázky. To znamená, že jedna firma z jednoho státu jde za hranice a účastní se veřejné zakázky v jiném členském státě. V praxi se děje to, že máme mnoho nepřímých přeshraničních zakázek, kdy firmy z jednoho státu spolupracují s dalšími firmami nebo mají pobočky v jiném členském státu. A tím se dostaneme rázem na nějakých 12 až 13 Ovšem samozřejmě my chápeme, že ve vnitřním trhu bychom měli mít stejný podíl této participace a proto jsme do té všeobecné směrnice zahrnuli i e, obecná ustanovení, která podle nás pomohou vytvořit jasný právní základ v tom smyslu, že usnadní organizování přeshraničních veřejných zakázek v Evropské unii. Objevil se také návrh ehm, ohledně termínu, eh, ohledně prodloužení termínu nad eh, tu úroveň stanovenou komisí, ale dovolte mi poznámku k tomu, eh, a to takovou, že tedy ty minimální lhůty, které navrhujeme, by měly garantovat základní transparentnost a nediskriminaci. Já si myslím, že trh lze zorganizovat řádným způsobem, ale konec konců konzultační instituce samozřejmě mohou stanovit i delší termíny, takže ty termíny, které stanovujeme my, jsou minima, která chceme, aby vždy platila. A to je vlastně, myslím, všechno. Děkuji za slovo. Já děkuji. A znovu dám slovo panu Balčetisovi, na závěr i já mu děkuji za odvedenou práci. <clears throat> Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Chci poděkovat všem kolegům za užitečné poznámky. A k těm termínům, eh, já si nemyslím, že to je nějaký zásadní komponent eh, tohoto návrhu, protože eh, koordinace s eh, příslušným výborem eh, tady je a my jsme o tom hovořili už s nimi. Hovoříme-li o malých a středních podnicích, je důležité zohlednit, že různé země mají různé zkušenosti budování sektoru veřejných zakázek. Já sám eh, jsem se účastnil budování sektoru veřejných zakázek u nás doma a nám se podařilo najít kompromis, kdy jsme aplikovali určité výjimky, což je naprosto přirozenou součástí tohoto procesu. Ovšem, velké společnosti jak si nerady vidí určité konkrétní návrhy. A proto bych rád poprosil komisi konkrétně odpovědné oddělení pro prezentaci systému veřejných zakázek, aby se pokusili sebrat zkušenosti z různých členských států, a to hovořím tady zejména o směrnici o službách. V sektoru služeb mají různé členské státy různé postupy. Je potřeba udělat ještě hodně práce. S tou je potřeba začít a krůček po krůčku, myslím, dosáhneme toho, čeho dosáhnout chceme na úrovni celé EU. Chtěl bych také poprosit všechny z nás, abychom chránili svůj vlastní trh, protože je zde riziko ztráty pracovních míst, ztráty příjmů do státních rozpočtů a do rozpočtu EU, protože Konkurence v tomto sektoru a výzvy zde je veliká, zejména ze strany zemí, které neaplikují tak přísná pravidla jako EU. Děkuji. E, Děkuji. Už bylo řečeno, že pozměňovací návrhy můžete předkládat do 6.6. do 12 hodin. Skončili jsme o něco dříve, takže budeme mít takovou čtvrthodinku navíc volného času a já vám ještě připomínám, že dnes pokračuje zasedání výboru v 15 hodin. Děkuji.